Eh, rád připomněl kolegu, který eh, zemřel minulý týden. Dlouholetý kolega Marko Panela, kterého mnozí z nás dlouhá léta znali. Já sám eh, jsem ho znal z dlouhé činnosti v Evropském parlamentu. Dámy a pánové, Poznal jsem ho jako výjimečného člověka, jako výjimečně vášnivého člověka eh, jeho eh, eh, vášeně, to se upsal se lidským právům, pacifismu a pluralismu v naší společnosti. Byl to člověk, který byl rozhodným bojovníkem proti trestu smrti. Byl to zastánce těch, kteří byli zatýkáni. Zastánce práv homosexuálů Byl to člověk, který se zasazoval za rovné postavení mužů a žen už dříve. Jako mnoho mých kolegyní a kolegyň eh, jsem pan, kolegu panelu poznal jako přesvědčeného pro Evropana. Eh, měl vliv na eh, celé řady své strany i mimo ně a také přes hranice své země Itálie. Pan Panela byl v mnohem ohledu politickým průkopníkem. Jeho kritický duch velmi často Ehm, provázel kontroverzní veřejné diskuze v evropské společnosti a v Itálii, ale také v jiných zemích. Ehm, ehm, a Evropa s Markem Panelem eh, ztrácí rozhodného, angažovaného člověka. Dnes jsou mezi námi mnozí z jeho bývalých spolupracovníků, spolupracovnic a nejužší přátelé kteří ehm, chtějí mm, vyslovit ehm, e, soustrast a kteří se budou podílet dále na jeho práci, budou v ní pokračovat. Ehm, ty bych chtěl pozdravit také, ale jménem Evropského parlamentu bych hlavně chtěl vyslovit soustrast rodině pana Panery a jeho nejbližším e, přátelům a blízkým. Dámy a pánové, Dámy a pánové, teď přeruším eh, zasedání na pár okamžiků.